Cari colleghi, credo che... Drazí kolegové, myslím si, že už jsme, um, když uplynulo pět minut tolerance, takže bychom měli začít, tak eh, z toho důvodu um, jak už eh, vám bylo oznámeno, Pan komisař Timmermans s námi zůstane do 8.20. Dovolte, abych rovnou začal s prvním bodem programu, přijetí programu. Nemáte-li žádné připomínky, přijímáme tento program bez změn. Sdělení předsedy. Dnes tady máme tlumočení do 20 jazyků nemáme estonštinu, malčtinu a mm, e, loteštinu. A jinak e, zasedání je možné sledovat na internetu. A tím se rovnou dostávám k dalšímu bodu a to je výměna názoru s místopředsedou komise Timmermansem s prvním místopředsedou Evropské komise e, v jehož rezortu je lepší lepší právní podklady, lepší právní regulace, ale zejména záležitosti týkající se našeho výboru a sice pán komisař je kompetentní pro trvalou udržitelnost a s prvním místopředsedou eh, tím pádem se může komise pouštět do, celou, do celé řady otázek týkající se rovněž fungování komise jako takové. Rovnou bych si dovolil udělit slovo panu místopředsedovi, jako vždy uděláme taková dvě kola otázek. Nejprve Eh, ale pronese určitý úvod sám pan místopředseda, zhruba 10 minut a potom budeme mít tyto, tato dvě kolo otázek. V prvním kole se budou tázat koordinátoři nejrůznějších politických skupin a potom různí kolegové našeho výboru. Takže pane a pan místopředsedo potom odpoví, zareaguje unblock po prvním kole a pak po druhém kole. Prosím. Oggi abbiamo tante cose da discutere. Děkuji mnohokrát za slovo. Máme tady tolik záležitostí na diskusi. Um, Dobré odpoledne, dámy a pánové, nebo spíše dobrý večer. Eh, váš předseda eh, má naprostou pravdu. Já mám na starosti poměrně široké spektrum témat a během debat eh, v parlamentu Eh, bylo ještě na eh, žádost parlamentu přidáno téma udržitelného rozvoje. A já jsem za tento dodatek velice vděčný, protože je to téma, které vlastně kombinuje všechny další elementy mého portfolia. Eh, udržitelný rozvoj se totiž dá řešit vhodným způsobem pouze, pokud k němu budeme přistupovat eh, z komplexního hlediska. A po více než 100 dnech ve své funkci můžu učinit závěr, že v celé Evropské unii bez ohledu na to, jakou instituci reprezentujeme, míváme tendenci eh, být trochu odříznutí od reality. A to právě u udržitelného rozvoje nelze. To nelze e, akceptovat, toto odříznutí od reality. E, udržitelný rozvoj pro mě není pouze rozvoj životního prostředí, je to i rozvoj ekonomický a e, sociální, který často nebývá zahrnován do definice udržitelného rozvoje, nicméně bez toho sociálního aspektu udržitelný rozvoj nikdy nebude mít podporu společnosti a nikdy nebude mít šanci na úspěch. E, já jsem pevně přesvědčen o nutnosti integrovat celou řadu politik e, z úhlu pohledu udržitelného rozvoje a že je třeba hledat synergie mezi jednotlivými politikami tak, abychom udržitelného rozvoje dosáhli. Eh, já chápu svou úlohu prvního místopředsedy komise tak, že nemám dělat práci jednotlivých komisařů, kteří mají na starosti jednotlivé eh, rezorty, ale musím zajistit, aby konali tuto svou práci konzistentně a v souladu s eh, úkoly těch ostatních komisaří. Tedy tak, aby komisař pro životní prostředí vyvíjel plány, které budou zapadat do toho, co se děje na sociálním poli a do toho, co se děje na investičním poli. Proto například eh, udržitelný rozvoj a eh, cyklická ekonomika kruhové hospodářství se staly velice důležitým tématem Junkrova plánu a proto já a místo předseda Katajnen o tom hovoříme téměř denně. A právě dnes ráno jsem jsem hovořil s komisařem Moedašem o integraci udržitelného rozvoje také do rozvoje technologií, do výzkumu a vývoje a zařazení tohoto všeho do Junckerova plánu. Já vím, že se hodně diskutuje a jsem si jistý, že dostanu otázky, které už jsem někdy dříve dostal, ale velice rád je eh, zodpovím znovu, ale v tuto chvíli to hlavní, eh, co chci říci, je, že pokud budeme schopni se dohodnout na tom, jakých cílů chceme dosáhnout, tak potom bychom měli e, se bavit o tom, jak jich dosáhnout co nejlépe a ne ty cíle už jednou dohodnuté spochybňovat nebo nějak měnit. E, já budu e, ke své agendě lepší regulace přistupovat právě z tohoto úhlu pohledu. Já vím, že tato agenda dostala v posledních letech špatnou pověst. V Evropském parlamentu se říká, že lepší regulace rovná se deregulace, snižování sociální ochrany, snižování ekologických standardů a tak dále. Ale lepší regulace by neměla se týkat cílů, ale pouze lepších metod. Chceme-li lepší regulaci, musíme hovořit s lidmi o tom, jak co dělat, nespochybňovat úrovně nebo cíle, kterých chceme dosáhnout. A právě tuto mentalitu bych chtěl předat eh, každému komisaři z naší komise. Chci, aby tato myšlenka byla integrována do všech aspektů politického rozhodování. Chceme dosáhnout určitých cílů. Chceme lepší životní prostředí, chceme udržitelný rozvoj, chceme snižovat emise, Eh, chceme dosáhnout přechodu na eh, obnovitelné zdroje energie, chceme diverzifikovat energetické zdroje, ale při tom všem musíme využívat co nejlépe právních nástrojů, které máme k dispozici tak, aby to nebylo nadměrně zatěžující nebo aby to nebylo z právnického hlediska nepřesné. Určitě je celá řada aspektů, které je potřeba vyhodnotit zejména eh, teď, pokud hovořím o té lepší regulaci, tak provádíme posouzení dopadů eh, toho, co, nejen tedy toho, co, čeho chceme dosáhnout nyní na začátku, ale eh, v, v průběhu celého dlouhého legislativního období. A pokud, a pokud, tak, aby pokud plán komise dozná nějakých změn, tak abychom věděli, jaký bude výsledek na konci legislativního období. A já doufám, že o tom budeme moci diskutovat, až se budeme bavit o obnově e, meziinstitucionální dohody o lepším zákonodárství mezi komisí, parlamentem a radou. Teď jsem tedy řekl něco k nové struktuře komise. Eh, chtěl bych zopakovat, že úlohou eh, prvního místo předsedy není eh, kontrolovat každého komisaře zvlášť, ale spíše zajistit, aby nepracovali jak si každý na svém písečku, ale aby jejich politiky byly vzájemně provázané a aby činnosti komise byly v souladu s prioritami, které byly dohodnuty mezi předsedou Junckerem a Evropským parlamentem. Za druhé, když hovoříme o lepší regulaci v rámci udržitelného rozvoje, nejde nám tady zase o spochybňování cílů, ale spíše o vytváření co nejlepších právních nástrojů k tomu, abychom těch cílů dosáhli. A pokud to uděláme lépe, pak patrně budeme moci ještě zvýšit naše ambice a vytečit si ambicioznější cíle. Pane předsedo, já jsem chtěl hovořit co nejstručněji, protože vím, že otázek bude mnoho. Některé z nich už předem tuším a snažím se na ně odpovědět tak, abychom, aby mezi námi, mezi naším výborem a mnou bylo naprosto jasno. Děkuji, pane místopředsedo Timmermansi, za eh, to, tento stručný úvod, který byl pro nás velice užitečný, protože nyní máme více času na otázky eh, kolegů. Začneme tedy s prvním kolem a eh, nejprve promluví koordinátoři Petr Líze za EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám pane místo předsedo komise za to, že máme dnes večer tuto příležitost k výměně názoru, ale myslím si, že se přece jenom musím zeptat, proč ta příležitost se naskýtá až tak pozdě. Koordinátoři už 2. listopadu rozhodli zejména s ohledem na kompetenci ehm, týkající se trvalé udržnosti, že bychom eh, společně měli hovořit a to je přece jenom trošku dlouho, protože my jsme teď na začátku března. Já bych tedy rád věděl, proč to trvalo tak dlouho a jestli je pravda, že mezi tím, eh, co ležel návrh na stole, eh, my se tady setkáváme s výborem ITRA, zatím ten návrh měl už dávno přijít od vás. Mm, eh, já bych rád zdůraznil, že spolupráce mezi ITRA a ENVY probíhá výborně s koordinátorem Kristiánska Rencem, to běží velice dobře i s jeho kolegy ale my rozhodně nechceme eh, dostávat tedy rady od komise, jak se mají výbory chovat a co mají dělat. To tedy rozhodně ne, ale já chci od vás vědět, proč to trvalo tak dlouho, než jsme se sešli. Proč to trvalo tak dlouho? Snad to, to bude možné vyjasnit. A pak samozřejmě k tomu možná řeknou něco i další kolegové. Nejsme spokojeni s tím, že byl stažen odpadový balíček eh, v EPP sice je většina pro, ale tady ve výboru to vypadá jinak. A já osobně bych tedy rád pochopil, jak má být nový návrh ještě ambicioznější a my to budeme velice bedlivě sledovat a pozorovat. Chceme tedy vidět, jak to bude fungovat. E, frakce EPP klade veliký důraz na realizaci e, a uskutečňování zákonodárství ale nelze ztrácet ze zřetele, že je třeba přitom dodržovat stávající zákony. A tady máme například problém s tím, že ekologický komisař je z Malty a na Maltě dle názoru expertů se směrnice neprosazuje správně a teď nechceme slyšet zase několik eh, let eh, eh, slyšet o tom, jak by se to mělo uskutečňovat, ale jak se to hlavně, že by se to, že už to dávno se mělo uskutečňovat, to je směrnice týkající se ochrany ptactva. No a teď možná Bohužel jsme slyšeli, že bude stažena i směrnice týkající se ekodesignu a já vás naléhavě žádám, abyste tuto směrnici rozhodně nestahovali a abyste odmítl návrhy oslabit, ale mohli bychom být pragmatičtější v uskutečňování, mohli bychom vyslat určitý signál občankám a občanům, že ku příkladu v souvislosti se zákazem klasických globin, pardon, klasických žárovek, že bychom to neměli nahrazovat jenom zářivkami a teď snad už v roce 2016 měl přijít zákaz halogenních, svítí, svítidel a to tedy vás chci poprosit, abyste to stáhl, abychom eh, také vyvodili jasné eh, důsledky z diskuze. Děkuji vám. Děkuji a za eh, socialisty Matias Grote. Děkuji mnohokrát. Já považuji za velice dobré, že dnes máme příležitost mít tady místo předsedu komise hovořit s ním. Konečně už tenkrát při slyšení jsme bojovali za to, aby to téma trvalá udržitelnost se stala naprosto prominentním heslem. A sto let hájení už pominulo a je dobře, abychom se tady domluvili, co se tady vlastně děje a co se stane. Tady docházelo k velkému rozruchu, ale to ještě tady řekne moje kolegyně, co se týče toho stažení balíčku odpadech minulý týden. Myslím si, že teď se musíme podívat tedy ku předu. A snažit se o to, jak skutečně mm, dospět k cyklickému, k oběhovému hospodářství, k oběhové ekonomice. A aby ti, kteří tady sedí, poněkud eh, se cítí nevolně, jako je bolí břicho z toho, že to všechno se spožďuje, tak abychom se nechali teď pozitivně překvapit. To je důležité. Domnívám se, že co se týče oběhového hospodářství, eh, tady se skýtají velké příležitosti eh, k vytváření nových pracovních míst a my si přejeme, abychom před změnou roku měli na stole návrh, abychom mohli zde v parlamentu začít eh, o něm diskutovat a ne, aby se to všechno stále odsouvalo. Před dvěma lety jsme tady vedli nesmírně zajímavou diskuzi v našem výboru. Na mé pozvání přišel Edmund Stoiber, eh, který vlastně měl na starosti eh, vedení pracovní skupiny, která měla za úkol odbourávat byrokracie. To je právě téma us uskutečňování legislativy. A my jsme tady velice kontroverzně diskutovali a velice často je to záležitost jednotlivých národních států, že věci se neuskutečňují správně, protože někdy jednotlivé členské státy si ještě něco přihodí k tomu, co přijde z Bruselu. A potom dochází k určitému zkreslení a já bych, a deformaci. Já bych si tudíž přál od komise, aby se na to taky poukazovalo, protože stále se prostě eh, dává vina Bruselu a já vždycky v diskuzích říkám, když my tady nemáme eh, eh, nemáme vinu, ale taky jako kdybychom jako kdybychom bušili do veme na krávy a vždycky z toho vyteklo ještě trošku mléka. Eh, protože nelze jenom říkat, že nebyly dodržovány zákony zcela obecně, protože to nás zase bude zdržovat. Je třeba tady dávat konkrétní body. No, protože tady se 15 let například nic nedělalo a teď jo, hrůza, hrůza, mají se zavádět řízení pro nedodržování legislativy proti některým členským státům a přitom už uplynulo 15 let. Chcete-li vidět lepší legislativu, je třeba se dívat také na to, jakým způsobem je poté tato legislativa rovněž implementována, uskutečňována. No, odborně kolega nebo kolegyně Bonety ještě Eh, o tom bude podrobně hovořit. Tady došlo k celé řadě nedorozumění. Petr Líze už o tom hovořil. Mm, společně s ITRE spolupracujeme velice dobře. My jsme poslanci a my e, máme jiný druh spolupráce v parlamentu. My nemáme žádné vládní koalice, tak jak to funguje v národních parlamentech a na to my klademe vždy veliký důraz. A proto také jsme schopni spolu lépe komunikovat, byť a tím se nám daří, odbourovat nedorozumění. Tak, jak se hovořilo o balíčku odpadech, to jsme v parlamentu o tom diskutovali dobře, ale hlavně bychom o tom teď měli diskutovat s námi, to je velice dobrý začátek pro to, aby se odstranily rozdíly v názorech. Možná, že to vůbec nejsou rozdíly v názorech, ale že to souvisí pouze s nedostatečnými informacemi. Takže do vám, myslím si, že je to dobrý start a líbí se mi, že dnes máme příležitost ke kritické diskusi.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 Dám takový příklad. Teď mě slyšíte? Jo. Energetický mix. Eh, na jedné straně eh, dává eh, Evro- smlouva o fungování Evropská unie, Evropské unii široké kompetence, ale na druhé straně říká zcela jednoznačně, že by měla přednostně platit práva členských států, která jsou v tomto v ohledu nedotknutelná, tedy že členské státy si volí svůj energetický mix. A právě tady e, je určitý smluvní postup, který hovoří o jednohlasnost, jednomyslnosti v Evropské radě v případě, že e, návrh komise je jiný než návrhy členských států. A na tento předpis se ale komise neodvolává. tak jak tomu bylo u návrhu ETS. To má pro Polsko značný význam. Moje otázka proto zní následovně. Dívali jste se na tento právní předpis? V podstatě doslovná formulace toho návrhu se liší od jeho e, výkladu. Členské státy to vykládají také rozdílným způsobem, e, e, zatímco smlouva bere tyto předpisy jako základ. Implementované předpisy nejsou vždycky v zájmu členských států. Předpisy o kontrole energetického mixu v členských státech by měly být v, v podstatě eh, jaksi před, překonány tou smlouvou, ale někdy eh, to může být i naopak. Někdy členské státy můžou mít více kompetencí v oblasti energetického mixu, protože členské státy jsou zodpovědné za udržitelné eh, energetické hospodářství. Co si myslíte o tomto tématu? Eh, mohli bychom se zabývat, nebo můžeme očekávat revizi takovýchto předpisů, tak aby bylo jasněji vidět, zda litera zákona se liší od jeho výkladu a pokud ano, tak jestli tu není co eh, opravovat, korigovat. Děkuji vám, eh, pane předsedo. A vítám tady eh, pana předsedu Timrmance. Jak říkal Petr Líze, tak opravdu trvalo poměrně dlouho, než jste, na, než jste k nám zavítal tady do výboru pro životní prostředí ale určitě jste si prošel eh, naše zprávy a já bych chtěl hovořit o zprávě Světového ekonomického fóra, eh, která zkoumá eh, celosvětová rizika. Hovoří o třech krizích. Je to, jsou to klimatické změny, krize spojená s vodou a biodiverzita. To jsou hlavní výzvy, které stojí před životním prostředím a e, ekonomikou. No, pak tu máme e, zprávu National Intelligence Council ze Spojených států, e, která zkoumá megatrendy, které budou určovat, jak bude svět vypadat za, za několik desítek let v roce 2030. Tam jsou shrnuta ta hlavní rizika, kterým čelíme v oblasti životního prostředí a Dále tu máme také zprávu, kterou vydala Evropská agentura pro životní prostředí a v ní se píše, že v oblasti klimatických změn a ztráty biodiverzity panují značné nedostatky. To jsou tedy ty hlavní hrozby, Eh, jak už jsem říkal dříve, a vy jste teď eh, hezky hovořil o důležitosti udržitelného rozvoje, ale když se podívám na pracovní program komise a na pokyny, eh, které předložil předseda Juncker a ty guidelines, tak tady vidíme poměrně značný nedostatek v oblasti udržitelného rozvoje. Klima je jední, jednou z deseti priorit a souvisí s obnovitelnými zdroji, což už tolik nesouvisí s těmi hrozbami, ale spíše s dodávkou e, energie, což je ten hlavní problém. Vy jste řekl, že jste vděčný za to, že Evropský parlament přidal udržitelnost e, mezi ty hlavní priority a to mě přivádí ke dvěma otázkám. Vzhledem k důležitosti udržitelného rozvoje nejen pro životní prostředí, ale také pro sociální a ekonomické otázky a pro budoucnost našeho světa jako takovou, e, moje politická skupina a myslím si, že i velká většina vašeho výboru by byla ráda, kdyby nám komise e, předložila nějakou obecnou vizi nebo obecný pohled na tyto e, otázky. Kdy můžeme něco takového očekávat? A dále, e, biodiverzita. Tomu se někdy říká tichá krize a je to jeden z největších problémů, kterým čelíme a e, je to zmíněno i v té zprávě, o které jsem hovořil. E, probíhá revize bio, strategie pro biodiverzitu a z ní plyne, že nás čeká několik velkých problémů. Probíhá postup REFIT pro směrnici o habitatech a další právní nástroje a mě by zajímalo, jak to vypadá se současnými úrovněmi ochrany. Já si nemyslím, že by měly být spochybňovány. Já si myslím, že bychom naopak měli pokročit ještě o krok dál směrem k biodiverzitě, vzhledem k těm obrovským nebezpečím, o kterých hovoří americká spravodajská služba a i další světové orgány. Děkuji a nyní zaguje paní Kateřina Konečná. Pane místo předsedo komise, jak jste sám na, za, na začátku svého projevu uvedl, v vaší agendě řada, ag, řada oblastí, které, které se dotýkají nejen našeho výboru, ale myslím si, že nejvíce nebo po nejvíce jsou s ním spojeny. Mě by e, zajímalo, protože ta vaše úvodní řeč byla velmi hezká, vypadala tak, že chceme najít nějaký konsenzus, Eh, tak já jsem nicméně ve vašich krocích, které jste prozatím učinil, kromě toho, když pomenu, že jste se zde za náma zastavil asi tři měsíce po tom, co jsme o tom poprvé žádali, nenašla nic konkrétního. Tedy výjima toho, že přestože máte eh, na starost dohled nad vztahy mezi evropskými institucemi, tak eh, jste v rámci stahování legislativy a v rámci programu REFIT vlastně stáhnul legislativu bez konzultace s Evropským parlamentem. Opravdu si myslíte, že tohle je dobrý začátek naší pětileté společné cesty a ne, nemůže to nějakým způsobem zhoršit naše vzájemné vztahy, protože eh, pro nás to bylo velkým překvapením a myslím si, že zrovna toto jsou kroky, které nejsou politicky správné. Navíc, když říkáte, a kolega tady o tom mluvil, neměli bychom se spíše než na stahování legislativy zaměřit na naplňování legislativy v jednotlivých členských státech. Mm, vy i my přece víme o x případech, kdy je porušována legislativa Evropské unie, dokonce na úkor třeba zdraví občanů a nejsme s tím schopni vůbec nic udělat. Ani komise, ani Evropský parlament. Nebyla by tato cesta daleko racionálnější a lepší, než to, že začnete s tím, že začnete stahovat návrhy, které jsou tady připraveny a jsou ve fázi, která už vlastně byla velmi pozitivní a mohla pomoci životnímu prostředí jako takovému. A zároveň mi dovolte uh, jeden dotaz uh, k problematice TTIPu, protože jste to právě vy, který ve svých projevech často zmiňujete nutnost dialogu a občanská práva. E, nemyslíte si, že v rámci budování dialogu a práva na informace by bylo dobré, aby občané věděli více o obsahu smlouvy TTIP a nedozvídali se informace pouze z médií a z různých uniklých informací víceméně náhodou? Pokud sám mluvíte o tom, že chcete dialog, také tohle je jedna z cest dialogu. Říkat informace na rovinu a předkládat je tak, jak je občané žádají a ne je tajit. Děkuji. Grazie. Děkuji a nyní za zelené Bas Eichhout. Děkuji, pane komisaři, že jste k nám přišel a e, já si vážím toho, že jste e, neměl předpřipravenou řeč, tak jak komisaři většinou mývají, ale že jste rovnou začal otevřeným dialogem. Já bych navázal na tři věci, které jste zmínil ve své úvodní řeči a které si myslím, že si žádají ještě trochu více interakce. E, za prvé říkal jste, že lepší regulace má špatnou imič, špatnou pověst, ale nemůžete popřít, že vy jste tu imič ještě zhoršil. Nebo možná my společně, při nejmenším tedy e, oba, protože my jsme vždycky, kritikovali, my jsme vždycky kritizovali agendu Refitu, ale debata o Refitu v podstatě nezačala, dokud stejně nezačal vy. Za to bychom možná tedy měli být věční. Ale e, je takový příklad. E, jmenování pana Štojbra jakožto zvláštního poradce pro lepší regulaci. Vy jste věděl, že je to kontroverzní člověk a jeho závěry v jeho předchozích funkcích byly e, široce kritizovány odborovými svazy, spotřebitelskými organizacemi a tak dále. A přesto vy z něj uděláte zvláštního poradce, dáte mu ještě vyšší funkci. A já zkrátka nechápu proč. Mohl by byste to tedy vysvětlit? A potom za druhé, ve své řeči jste řekl, že vás zajímají spíše výsledky. Tedy, že nechcete diskutovat o cílech, ale o tom, jak je naplnit. Ale mohl byste potom tedy říci něco víc k té agendě lepší regulace, protože často slýcháme nebo často čteme, že zvažujete eh, takové, taková různá pravidla něco za něco. Že když vznikne nové nařízení, tak by, jed, tak by na oplátku jedno mělo být odstraněno. Opravdu něco takového zvažováte, protože to je snad pravý opak toho, co říkáte. To je věc, která nedává příležitost příliš smysl, protože pokud nějaký předpis nahradí 28 eh, 20 eh, národních předpisů, tak proč by tady mělo platit jedno za jedno? Ano, přesně, ale pokud ta idea, pokud ta idea je taková, tak na evropské úrovni se to takto nyní e, debatuje, protože vy e, udržujete ten, to, tu pozornost na evropských e, regulacích. Mohl byste tedy zdůraznit, že tímto nesmyslem se nezabýváte? A za třetí, ke koherentnosti. Když hovoříme o koherentnosti, všichni se shodneme na tom, že ji potřebujeme, ale potom mě velice zaráží, že v dokumentu o energetické unii se slibuje legislativa v oblasti e, energie z odpadků. A proč tedy nyní se stahuje návrh o oběhovém hospodářství? Ano, já vím, že vznikne nový, mnohem lepší návrh, nevím kde a jak, ale dobře. Ale v tuto chvíli nemáme žádné recyklační cíle a přitom e, tu máme návrh odpad, odpad e, návrh odpadu do energie. Protože Nejhloup, nejhloupější po skládkách je spalování odpadu. A přitom teď právě podporujeme spalování odpadu a zároveň dáváme signály eh, recyklačnímu sektoru, eh, který zatím nic nemá, že, eh, tak, že, že tedy tak, tak to tomu je. Takže mohl byste zajistit, aby se odpadky spíše recyklovaly, než pálily, aby tato chyba energetické unie byla napravena? Grazie, adesso per il gruppo F. Děkuji. Nyní za EFDB pan Pědičiny. Já děkuji, pane předsedo, já budu mluvit italsky, pane komisaři. Já mm, kladu otázku a navazuji na předřečníky. Se týče stáhnutí legislativního návrhu odpadech. Můj pocit je, a myslím, že se to týkalo všech eh, členů výboru NV, že komise nebere v úvahu stahování legislativy o odpadech jako naléhavé téma nebo argument. Pokud toto není naléhavé, řekněte mi tedy, co je naléhavé. Já vám řeknu, že já pocházím z té oblasti, kde celé roky všechny instituce umožnily, že stovky kilo a odpadů se dostávaly na naše území, tam se akumulovaly. A představte si, co řekněte občanům, když se má dělat politika utahování e, opasku, že na vlastním území mají akceptovat nukleární hřbitovy, když miliony eur se použily na realizaci elektráren na zpracování odpadů spaloven, když potom výsledkem spalování jsou škodlivé hořlavé plyny. Řekněte mi, zda mm, není naléhavé vzhledem na mm, výsledkům vědeckých studií a Světové zdravotnické organizace, že dochází k zvyšování úmrtnosti e, z důvodu kardiovaskulární chorob a cukrovky. Pokud toto není naléhavé, co je tedy naléhavé pro tuto komisi? Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo panu Timmermansovi, aby odpověděl. Proč se setkáváme až teď? Pane Líze, já jsem byl, vy jste byl jeden z prvních, s kterým jsem se sešel. My, jste, my jsme mm, strávili více než hodinu, hodinu a půl diskusemi o těch všech těchto věcech. S celou řadou vašich kolegů tomu tak bylo nejenom s vámi, ale vážně. Já jsem se velice chtěl setkat s tímto výborem tady e, málo členů komise se sešlo stolika výbory a poslanci EP jako já. Vzhledem k mé odpovědnosti, to se týká mnoha výborů, já se snažím, dělám, co mohu. Jsem rád, že se setkáváme teď, doufám, že to budete akceptovat. Nebyl žádný politický důvod, proč ehm, čekat takto dlouho, vzhledem k naléhavosti této, té diskuse od vyhlášení pracovního programu komise bylo v mém zájmu sejít se s vaším výborem co nejdříve, takže skutečně to bylo na plán, otázka plánování, nic jiného, ne, nemělo to žádný politický význam. My jsme měli dlouhé diskuse o těch tématech, které jste zmínil ve svém příspěvku. Co se týče odpadů balíku, odpadech, tak tam byla celá řada otázek na toto téma. Takže eh, za prvé, eh, pokud se do toho skutečně opřeme, budeme tvrdě pracovat, tak budeme schopni prezentovat kompletní balíček cyklické ekonomiky k odpadům budeme prezentovat revidovaný návrh takovým způsobem, že ani nestratíme čas ve srovnání s tedy s prvním e, předložením balíčku. Protože mm, z důvodu, které zmínil pan Ekaut, bylo dobré se na to podívat znovu. Myslím, že to riziko úniku směrem k té spalování tom stávajícím balíčku byly příliš vysoké. To bylo jedna z, tedy z těch eh, rad, které jsem dostal od našich expertů, že musíme dávat pozor, že pokud to uděláme takto, tak hrozí přesně to, co pane Kant a já, eh, tedy eh, čemu se chceme vyhnout. Že by to některé státy tlačilo k tomu, aby zvyšovaly spalovací kapacity místo hledání udržitelných řešení. To byl jeden z důvodů, proč jsme ten balíček znovu posoudili. Především, co se týče kvality legislativy, to jsme museli znovu mm, prověřit a také, a to je věc, kterou jsem musel projednat se řadou zainteresovaných aktérů, se zmínil Davos, Davosu, jsem řekl, mm, mm, pokud chceme koherentní návrh cyklické ekonomiky, tak to musí být celá ekonomika, nejenom odpad. Musí to být tedy od kolébky k kolébce. Musíme se zamyslet nad tím, jak to nejlépe um, udělat. My jsme my žádali kolegy, um, kolegové eh, také konzultovali zástupce průmyslu, aby nám um, poradili, jak vytvořit tu plně oběhovou ekonomiku, abychom uzavřeli ten kruh, abychom v produkční fázi nepoužívali udrž, neudržitelné produkty a pokud ten produkt proběhne tedy tím plným cyklem, tak jak se může vrátit zpátky do ekonomiky, aby se nevytvářel odpad. My všichni zodpovědní komisaři Eh, věnujeme veškeré úsilí tomu, abychom mohli mm, přijít s nějakým plánem během tohoto roku. To skutečně chceme eh, to udělat tento rok, nechceme ztrácet čas. Já bych si nepřál žádné nedorozumění. Odpad, to mm, je závažná otázka, komise ví, že to je urgentní, je to věc, kterou Eh, musíme dělat udržitelně, musíme eh, zabránit tomu, aby se hledaly alternativy, které mm, by mm, byly problematické, co se týče životního prostředí, jako skládky. Mm, ekodesign. My revidujeme balíček ekodesignu, Nechceme měnit cíle, cíle zůstanou stejné, ale musíme eh, a to o tom jsme mluvili s panem Lízem, když jsme se poprvé sešli. Zda tedy to navrhované opatření je to nejlepší opatření, jak dosáhnout cíle, kterého chceme dosáhnout, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, jako design již vedl v řadě případů k úsporám energie, což je přesně to, co si přejeme, pokud chceme být skutečně úspěšní v této oblasti, že budeme velice opatrní při řešení těchto otázek. Já plně souhlasím s panem Grotem, který řekl, že eh, se musíme dívat dopředu. Já jsem vysvětloval um, toho um, odpadového balíčku, um, cyklické hospodaření, když jsem hovořil v Davosu s generálními řediteli nejvelkých firm, tak ehm, i v akademických kruzích, často i v průmyslu vidím jaksi velké nadšení, ehm, co se týče možností cyklické ekonomiky a také nevyhnutelnosti té cyklické ekonomiky více než v politických kruzích. Takže já udělám vše proto, abych angažoval i další aktéry ekonomiky, kteří věří v možnosti cyklické ekonomiky, aby se více účastnili, více participovali a um, přicházeli s nápady, jak se stát světovými lídry. Je zajímavé, že v jiných částech světa, i v Číně třeba, lidé se skutečně probouzejí vůči možnostem e, cyklického hospodaření a já doufám, že Mm, se můžeme stát světovými lídry v této oblasti a já doufám, že pokud budeme, opat, mm, budeme pečliví při um, návrhu tohoto plánu, Junckerova plánu, tak skutečně to bude významné, co se týče cyklického hospodaření. Doufám, že se nám to podaří do příštích měsících, eh, že budou vidět výsledky. Máme eh, vážný problém Eh, co se týče takzvaného gold plating, potlačování na, na národní úrovni a také nedostatku, impl, nedostatečné implementace a nedostatečné kontroly implementace. Tato komise by měla eh, zvýšit úsilí, aby zajistila, že členské státy skutečně implementují to, co se dohodne na evropské úrovni. Bylo by eh, jaksi psychologicky Mm, v dobách krize jsme řešili tu krizi a možná jsme kladli menší důraz na kontrolu mm, uvádění legislativ v praxi. Pokud nebude, nebudeme opatrní, pokud eh, členské státy získají dojem, že komise nehlídá implementaci, tak nedosáhneme cílů, které chceme a nejen to vytvoříme povede to ke zkreslení a k e, nerovnováze na vnitřním trhu, což poškodí životní prostředí, povede to k tomu, že promeškáme ekonomické příležitosti. To samozřejmě e, mi dělá starosti a ve všech jednání, které jsem měl v členských zemích, vždy e, mluvím se zástupci malých a středních podniků. E, oni jsou velmi znepokojeni tím, jak regulujeme, jak se implementuje regulace. A ta vzdálenost mezi námi, mezi nimi, malými podniky na lokální, národní úrovni a námi na evropské úrovni je obrovská. Obrovská, mnohem větší než mezi velkými firmami a evropskými institucemi. A pokud se nám podaří dosáhnout schody mezi mm, komisí a parlamentem, tak by to mělo být právě v té oblasti uzavírání té mezery mezi malými podniky, členskými státy a evropskými institucemi. Není žádný e, postoj, který by byl proti udržitelnosti na straně malých podniků. Naopak, e, co se týče kvality a kvantity legislativy, která je na ně vršena z Bruselu a nejenom z Bruselu, mnoho z toho, když se na to blíže podíváte, je i z členských zemí. A my tady máme příležitost se na to podívat blíž s, spolu s dotčenými aktéry v členských zemích. Pro mě je mm, znepokojivé, že malé podniky, které eh, tradičně podporovaly integraci, nyní se s ní obracejí zády, protože mají pocit, že je jenom zatěžuje a brání jim ve fungování, jak by se přáli. Takže já eh, tento argument akceptuji. Právní otázky, co se týče energetické unie, Mm, interpretace legislativy. Já někdy e, mám pocit, že jsme ztratili mm, ze zřetele e, to, jak jsme začínali vytvářet legislativu, kterou by Evropa měla dělat. Směrnice původně znamenaly eh, zvýšení jasnosti nebo stanovení jasných cílů, které chceme dosáhnout, ale ponechávali na členských zemích prostor, aby hledali nejlepší způsob, jak těchto cílů dosáhnout. Ale během času i ty směrnice se staly více a více preskriptivní a více a více podrobné v tom, jak by členské státy měly dosahovat těch cílů. A tady zase všechny um, složky legislativní moci v Evropské unii by měly vést dialog interinstitucionální dohodě. O, o tom, jak by lepší legislativa měla pomoci vyjasnit to, zda stále dodržujeme, stále respektujeme základní ustanovení smluv, zda používáme nejlepší nástroje pro legislativu. Nejsem si jist. On the goals member states. Často uh, se nejsem jist, zda by nebylo lepší stanovit jasné cíle, než přesně předepisovat, jak jich dosahovat členským sálům a přitom si nebýt plně jistí, jaké jsou ty cíle, které, kterých mají dosahovat. Takže to, o toto by mělo jít, když mluvíme o lepší regulaci. Věřím ale, že pokud energetická unie má být úspěšná, tak to nemůže být jenom o diverzifikaci energetických strojů, menší závislosti na jednom dodavateli. Musí mm, to být o eh, energetické transformaci. Není alternativa ukončení závislosti na fosilních palivech. Neexistuje alternativa. To musí být součástí energetické unie. Co se týče udržitelné, obecně udržitelného rozvoje. Musí to být koherentní přístup. Pokud budeme psát dokumenty pouze o udržitelném rozvoji, tak nebude eh, ta síla e, eh, narušovat, pouze budovat další síla. Musí to být prostě součástí všech politik. A forma, jakou to dosáhnout, to bude předmětem diskuse v komisí ale akceptuji vaše návrhy, že gen, obecná vize by měla být cestou, jak uh, by měla být možnost, jak ta, jak ta sila mm, narušit. Co se týče biodiverzity, tak já eh, mohu dát pouze jenom pouze vyhýbavou odpověď, a mm, mm, musím odpovědět písemně na tuto otázku. Konzultace Evropského parlamentu. Já myslím, že jsem konsultoval Evropský parlament a parlament eh, jasně eh, se vyjádřil v různých formách eh, k tomu pracovnímu programu komise a musím říci, že a pan Líze byl velmi upřímný. On má určitý názor, ale jeho frakce může mít jiný názor a já se musím zabývat názorem většiny Evropského parlamentu. Já jsem předložil pracovní program, slyšel jsem reakci, ale mm, o některých věcech nerozhodla většina parlamentu, takže když e, říkáte, že jsem neposlouchal parlamentem, tak to jsem poslouchal. V plénu, v politických frakcích, já jsem navštívil i řadu politických frakcí. Mm, je tedy obtížné tvrdit, že jsem nekonsultoval Evropský parlament. Co se týče TTIPu, myslím, že jsme více transparentní o těchto mezinárodních jednání než v minulosti. Jedno z prvních rozhodnutí této komise bylo vytvořit transparentnost, se týče dokumentů a jednání, takže zase nechápu, eh, že eh, se eh, veřejnost o tom dovídá pouze díky únikům. Pan Štojbr je poradcem mm, předsedy komise každý člen Evropské komise má právo jmenovat řadu poradců, pan Stoiber jeden z současných poradců, jako pan Barnier jeden z poradců předsedy. Já mám také řadu poradců, ne tedy pro tuto oblast a pan Štojbl se bude mm, podílet o své dlouhodobé zkušenosti s námi. A já jsem také jasně řekla, a to zopakuji, že pokud já dělám plány eh, pro lepší regulaci, tak zajistím, aby všichni aktéři byli vyslyšeni a jejich příspěvky se dostaly do eh, obsahu mé práce. já poslouchám Eh, jaké jsou nejlepší praxe v členských zemích. Některé členské státy říkají, že mm, když jsme mm, úspěšní, tedy eh, musíme si uvědomit, že legislativa na evropské úrovni je co jiného než na národní úrovni, co funguje na národní úrovni, nemusí nutně fungovat na evropské, ale já jsem ochoten zvážit řadu věcí, například Mm, takzvané sunset klauzule eh, v určité legislativě, eh, které mm, budou nutit k tomu, abychom se na to znovu podívali, věřili, zda to funguje. My politici se díváme do budoucna a často je malá chuť eh, posuzovat znovu stávající legislativy a zlepšovat ji. A tady myslím, že už jsem odpověděl na všechny otázky. Děkuji, děkuji vám za tyto detailní odpovědi. A teď mám malý problém, protože mám 25, 26 přihlášek do diskuse a pan místo předseda nás opustí ve 2020. Chtěl bych tedy všechny požádat, aby dodrželi jednu minutu a potom asi vyslechneme také odpovědi, prosím. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu hovořit nizozemsky. Myslím si, že to je nejlepší pro nás oba, neb je to naše mateřština. Už jste hodně hovořil o oběhovém hospodářství, ale já mám ještě doplňující otázku. Když hovoříme o odpadové politice, vy sám jste řekl během slyšení v parlamentu, že se nejedná pouze o odpad, nýbrž o zdroje, tedy tyto odpady nápady eh, nebo snaha odvážet odpad mimo Evropskou unii nemá žádný smysl. Eh, potřebujeme indikátory, které nám umožní poukázat na to, že eh, zdroje neopustí ani v rámci recyklace hranice Evropské unie. A poté bych chtěl oslovit ještě úplně jiné téma, protože vy jste kompetentní pro celou řadu otázek. Ovoce do škol. Dostáváme celou řadu e-mailů i v souvislosti s tímto tématem i od mladších lidí a slyšeli jsme, že komise má v úmyslu otázku ovoce do škol strčit do mrazničky. A já tady se chci zeptat, jak to tady vypadá, pane místo předsedo, se subsidiaritou, protože účetní dvůr e, také už k tomu řekl své, jak vy to zohledníte. Děkuji. Prosím, e, respektujte čas. Okay. Uh, thank you. Yes. Dobře, děkuji vám. E, pane místo předsedo, vy jste nedávno řekl, že škrtání byrokracie pro vás není e, ideologie, e, že je to nutnost. A když hovoříte k malým a středním podnikům, tak oni mají značné obavy z toho, e, jakým způsobem vzniká regulace. A my máme obavy mimo jiné z toho, že my máme tedy k dispozici ty mody operandy, ve kterých jsme fungovali doteď a ty se budou měnit. Letos je zásadní rok pro klimatickou změnu, chystá se konference v Paříži a zároveň, je to, zároveň v září se bude, bude se konat STG, takže je to důležitý rok pro eh, udržitelný rozvoj. Takže eh, jak nás můžete ujistit, že rozptýlíte ty obavy, které jste vzbudili, jak Eh, co nám můžete dát, abyste zajistili eh, závazek vůči existující úrovni ochrany, přestože to bude třeba prostřednictvím eh, jiného druhu legislativy, tak, aby jsme uchránili habitaty a další ekologické aspekty, alespoň na té úrovni, kterou máme nyní. Děkuji. Děkuji. Pane místo předsedo, Velice mě těší, že můžeme dnes vést tuto debatu a můžeme mm, oslovit celou řadu ekonomických témat. Já jako stínový zpravodaj jsem měl společnou snídaní pracovní mm, v souvislosti s Vlámskem. Máme dva velké vlámské podniky, které jsme navštívili a v souvislosti eh, s tímto jednáním chci položit tři naprosto konkrétní otázky. <clears throat> Byli jsme si všichni zajedno v tom, jakou roli hraje vnitřní trh a jaké úlohy mají evropské instituce. Máme evropské eh, odpadové zákonodárství, ale neaplikuje se všude na všechny. Komise chce postupovat specificky podle jednotlivých zemí. Můžete mi říci, co je tím přesně míněno a jak něco takového může přispět k tomu, abychom všichni měli stejné výchozí podmínky. Druhá věc, objevové hospodářství potřebuje konkurenceschopný trh a podniky. Jak chcete eh, vytvořit trh pro recyklovaný materiál? A tady teď navážu na to, co řekl Ivo. Celá řada surovin už je velice vzácná. Máme nedostatek surovin a materiálu a to, co jsme měli, už je obsaženo v našich produktů. Podívejte se na mobily třeba, co v nich je. Jak s tím chcete nakládat? Děkuji. Paní kolegyně na minutu. Eh, děkuji, pane místo předsedo. Eh, loni eh, evropští poslanci podpořili usnesení, které vyzvalo komisi k, k vypracování akčního plánu pro boj proti eh, zločinům vůči volně žijícím druhům. To značně přispívá k organizovanému zločinu. Je to čtvrtý nejrozšířenější obchod na světě s ilegálním zbožím hned po lidech, drogách a zbraních. Eh, například Čína nedávno zakázala dovoz slonoviny, eh, USA mají tvrdé zákony, které mají zamezit zločinům vůči volně žijícím druhům. Předseda Juncker říkal, že komise koalice bude velká ve velkých věcech a malá v malých věcech, ale zločiny proti volně žijícím druhům jsou jistě velká věc, která má veřejnou podporu a silně si žádá akci na e, evropské úrovni e, jakožto místo předseda komise. Budete podporovat komisaře Velu, pokud e, navrhne takovýto akční plán. A myslíte si, že je to velká oblast, ve které by Evropská unie měla jednat okamžitě a rychle? Dank u voorzitter. Voorzitter, ik ben plaats... Děkuji, pane předsedo. Já tady jsem pouze na hradnice ve výboru, ale i tak se mohu vyjádřit k smlouvách a k dohodách o volném obchodu, které jsou nesmírně důležité. A dovolte, abych se zeptala mého krána, pana Timmermansa. Jistě jste seznámen energetickým podnikem Vattenfall. Jedná se o tento spor mezi Vattenfallem a spolkovou vládou Německo, eh, když byla zakázána jaderná energie. Také v Nizozemí je jaderná energie sporná a proto může být nizozemská vláda takže obžalo, rovněž obžalována, dojde-li k um, určitému postupu. A to možná, možná, že budete mít možnost něčemu zabránit, ale co s tím v souvislosti s tím chcete udělat? Děkuji a další kolega. Uh, Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místo předsedo, lepší regulace znamená nejenom lepší list papíru, ale také lepší implementace předpisů. A záruky eh, u implementace eh, jsou částečně pod evropskou kontrolou, jestliže členské státy transponují nařízení, eh, tak také je zapotřebí silné instituce, která by nařízení implementovala. A je zapotřebí partnerství s občany, tak aby se mohli aktivovat aktivně podílet na zajišťování implementace eh, ekologických předpisů. Eh, předchozí komisař pro životní prostředí, pan Potočník, eh, měl iniciativy eh, ekologické inspekce a přístup k spravedlnosti a já bych se chtěl zeptat, jaké jsou plány vaší komise. Můžeme očekávat pozitivní kroky, pokud jde o inspekce životního prostředí a také v oblasti přístupu ke spravedlnosti? Vešel jsem se do 60 vteřin a děkuji. Děkuji a nyní paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Tak jako ostatní kolegové, já bych se odvolala na data Evropské agentury pro životní prostředí. 6 ze 14 indikátorů životního prostředí vykazuje negativní trend ve střednědobém, krátkodobém i dlouhodobém horizontu. K tomu je zapotřebí připočítat dopad klimatických změn na zdraví. Eh, tady máme cíle a mezi těmito indikátory eh, je, se zhoršuje situace práce v několika oblastech, ať už jde o biodiverzitu, e, dopad dopravy, skleníkové plyny, e, klimatické změny a dopad toho všeho na životní prostředí a zdraví. Podle zprávy e, této agentury je zapotřebí si uvědomit, že 400 tisíc je, je číslo související s kvalitou ovzduší, nicméně vy jste eh, se rozhodli stáhnout ten balíček, který mohl zabránit dalším úmrtím k těm čtyřm tisícům. Eh, komise ale zatím nevypracovala žádné pokyny, například pro chemické složky, eh, které jsou endokrinními disruptory, přestože náš výbor navrhoval snížení. To samozřejmě bude mít dopad i na průmysl, mě by zajímaly vaše názory. Pan Florence. Já. Děkuji mnohokrát, pane místo předsedo. Děkuji za to, že jste přišel. Vítejte srdečně, teď se nebudeme hádat, už jsme se přeli dost. Musím vám nejprve vyseknout poklonu co do postupu, jak jste popsal politiku eh, že nechcete měnit každý den cíl a naprosto přesně říkáte to, to a to budou naše kroky líbilo se mi, jak se to popsal, ale teď, tedy promluvme si o tom, co teď děláte a co budete dělat. Já bych chtěl eh, vědět dobře, papír, čili dokument o odpadu se má změnit, ale jak? Jak má potom fungovat prosazování té legislativy? bude to závazné, už se poukázalo na to, že celá řada vlád, i má vláda, plánuje různou interpretaci tohoto, těchto předpisů. A potom zase se to vrátí na komisi. Já vím, že potom se to vrací k vám a potřebujete vybavení i dalším personálem. Už se asi musím blížit ke konci, ale já bych toho řekl tak rád ještě mnoho. Já eh, bych byl spokojen, i kdybychom se sešli ještě jednou v Bruselu. Thank you very much. And now the Vice President Parňo. Děkuji a místo předseda Pagnon. Pane místo předsedo, drazí kolegové, s potěžením jsem si vyslechl část toho, co říkal pan předseda a s potěšením bych vám položil otázku a budu velice rychlý. Už určitou drahnou dobu jsme jednali o transparentním rejstříku pro lobbyisty. Pro eh, lobbyisty, kteří útočí na komisaře, generální ředitele, na Evropskou komisi a že by nové pravidlo znamenalo, že mezi eh, prosincem 2014 a teď rokem 2015 by se měl zaregistrovat velký počet lobbystů, ale můžete nám tedy říci, eh, jakým způsobem to postupuje? Já se domnívám, že bychom mohli jít ještě dále v politice transparentnosti. Um, Děkuji a nyní pa, paní Šerpěrek. Děkuji. Je mi um, ctí, že s vámi mohu sejít. Um, mě by velice zajímalo, jak tím uh, směrem se bude vyvíjet směrnice o ochraně habitatu. Teď není uh, jasné, krásné místo konu, pokud členské státy budou uplatňovat opatření Natura 2000, může to znamenat omezení urbanismu a konkrétní článek ve směrnici o habitatu říká, že prováděcí opatření, které se týkají um, hospodářských a sociálních dopadů, musí být důkladně zváženy. Víte, jaká eh, je, jak probíhá ta diskuse v Holandsku, eh, bude probíhat inventarizace opatření, které spadají pod tu směrnici, jak se budou řešit spory, eh, střety s krajným urbanistickým zemním plánováním. Jste připraven tyto sporné bude inventarizovat a pak pracovat na kvalitní implementaci. Kolega Bonafé? Hmm. Děkuji za vaše vystoupení, to byla skutečně hudba pro moje uši, nejenom pro moje, jsem se vyslechla od vás, že udržitelnost od e, nynějška bude součástí a, součástí a základem nových politik komise. Je jasné, že mm, všichni chceme jít cestou ekonomického růstu, ale správně jste řekl, jak můžeme dále růst. Model rozvoje, který máme, jde, nejde vždy rukou v ruce s udržitelností a udržitelnost musí být hlavním pilířem našich politik. Udržitelnost je pro nás příležitostí a my jsme už tuto výzvu probrali a měli jsme před sebou i tuto otázku mm, běhové hospodaření, na tom chceme pracovat, znamená to procenta z HDP. Mm, a k vlastní otázce tvrdíte, že budeme do, mm, budete dohlížet na respektování harmonogramu. Je pravda, že budete ambicioznější při zavírání toho kruhu toho oběhu. Já mm, vyzývám, abychom podobné ambice měli i v první části, abychom nedělali kroky dozadu eh, ve srovnání s těmi našimi původními cíly. Dobře víme, že bez peněz se toho mnoho udělat nedá. A otázka je, zda v případě Junckerova plánu zda uděláte něco pro to, aby byly finance, aby se tento plán mohl realizovat. Duncan. Děkuji. Já se chci zaměřit na hodnocení dopadu, konkrétně na uh, směrnici o středních spalovacích um, elektrárnách to má poněkud neočekávání dopad na offshoreové platformy, když se jich to nějak netýkalo. A počet těch offshore platform najednou s překvapením zjistili, že spadají pod tuto směrnici. Když e, děláme hodnocení dopodu, měli bychom se vyhnout podobným překvapením. My bychom je měli varovat předem, pokud se jich to bude týkat tom, této konkrétní směrnice eh, měly být tedy jaksi vyňaty z působnosti této směrnice a to je rozumné. Doufám, že to podpoří. Klíčem je tedy zabránit eh, tomu, aby se podobná překvapení neopakovala. Děkuji, pan Faria. Děkuji. Pane místo předsedo, vítejte zde mezi námi. Je to poprvé, co e, jste mezi námi. Věřím, že to není naposledy. Pan, pane místo předsedo, v posledním volebním období jsme přijali stanovisko ke, směrnosti, ke směrnici o transparentnosti cen léčiv. Prošlo to prvním čtením. Já jako zpravodaj vyjádřil této otázce i se stínovými zpravodaji. Upozornil jsem na pokrok, který jsme, kterého jsme dosáhli tímto návrhem, ale ještě jsem nedostal žádnou odpověď této otázce. Chci vědět, proč se komise rozhodla stáhnout tento návrh a udělat revizi v březnu. Mm, my jsme tedy pro inovativní produkty, aby nové léčby, nové terapie byly k dispozici pro pacienty a generická léčiva. Farmaceutický průmysl musí zajistit, aby byl eh, předvídatelný tedy přístup na trh. Mm, pane předsedo, eh, až eh, nebo zvažuje komise návrh na toto téma a kdy? Kromě toho vím, že jste proti tomu, abychom tady hovořili přes čas, ale jaké iniciativy přijme komise, co se týče přístupu eh, k novým eh, terapiím, například žloutence? Michael. Perdón, gracias. Ahora. Děkuji. Pane Timrmanci, hodnotím vaši obezřetnost, že chcete zvolit holistický, integrální přístup, ale určitá věc je, že zatím mám takový dojem, že se nám často stává, že se nám míč vrací, aniž by se čehokoliv dosáhlo případě legislativy. Eh, vzhledem k tomu, že čekáme eh, předložení kompletního balíčku oběhové ekonomiky, eh, nedá, tak než to bude, tak nedostáváme nic, ale myslím si, že to je nebezpečné pro naše občany, kteří se snaží jak si využívat neaktivitu komise. Když se podíváme na to, Eh, a vy jste také potvrdil, že jste hovořil s nejrůznějšími členskými státy a se zástupci průmyslu, jakým způsobem berete na vědomí také názory občanů a regionálních orgánů. Děkuji vám. Děkuji a nyní pan Šlek. Uh, Uh, Vážený pane místo předsedo, eh, komise si stanovila za hlavní priority pracovní místa a růst. Dnes jste několikrát se zmínil o tom, že je to v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Eh, jak tedy vysvětlíte nesoulad politik Evropské unie při vytečování klimatických a energetických cílů, ale přitom se stále dotují fosilní paliva? Eh, to jsou poměrně škodlivé praktiky, které Evropská unie podporuje Ničí to zemědělství a přitom je to chráněno stávajícími nařízeními a směrnicemi. Děkuji vám předem za odpovědi. Děkuji a nyní paní Šujica. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěla bych přivítat eh, pana Timmermance a pokud to chápu správně, tak vaším portfoliem je lepší regulace a nehodláte tady činit žádné kompromisy. Eh, nepochopila jsem ale z vašich odpovědí toto. Říkáte, že v některých zemích se legislativa uplatňuje striktně a v jiných zemích zase ne. A já si vzpomínám na jugoslavského prezidenta Tita, který říkal, že bychom se neměli striktně držet zákona a že bychom měli zkoumat rozhodovací procesy. Jak ale chceme odstranit 28 eh, různých právních režimů zároveň a zároveň eh, nastolit koherentnost? Já přesně nevím, jak chcete zajistit eh, soudržnost a koherentnost a zároveň povolit zemím, aby legislativu upravovali podle svého. Vítám to, že, eh, nenacházíte, že, že nezacházíte s udržitelným rozvojem pouze v rámci životního prostředí, ale že ho chápete i jako součást společenského rozvoje. Pan Leinen, pane místo předsedo, doufám, že trvalá udržitelnost vám skutečně leží na srdci. Ale přece jenom je napováženou, že to nebylo už od počátku v programu komise, ale teprve na naše naléhání to přistálo jako přívlastek u vás a ve vaší zodpovědnosti. V posledním minul, v minulém legislativním období se rozhodovalo sedmém akčním programu Komise parlament Rada si byly zajedno ve stanovování 12 priorit až do roku 2020. Otázka. Realizujete, budete uskutečňovat všech 12 priorit a pak, když ne, které spadnou pod stůl? Také jsme v minulém období hovořili o F, F, F, ef, e- efektivitě zdrojů. Jedná se nejenom o jejich množství, ale o to, jak účinně jsou využívány suroviny a jakým eh, způsobem budete formulovat cíle pro spotřebu materiálu, spotřebu země. Bude to nějaké téma? Děkuji. Děkuji, Julie. Thank you, Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Timmermansovi. Já eh, v podstatě podporuji vaši agendu, tedy snižování byrokracie to v každém případě a právě tak všechno vyjasňování a přímočarování. Ale proto mě trochu zaráží eh, to, že nejste schopen jasně eh, se vyslovit k otázce hlavního vědeckého poradce. Když, jste se, když jsme se vás na schůzi frakce ptali, tak jste řekl, e, omlouvám se, já jsem měl e, vědeckého poradce na svém papíře a nicméně ten slib trvá, ano, dobře, budeme tedy mít vědeckého poradce. Takže kdy bude ten vědecký poradce a proč s tím e, otálíte? Děkuji, paní Miller. Pane místopředsedo, právě tady diskutujeme v našem výboru o návrhy komise týkající se zákazu používání klonovacích technik zemědělství a do potravin klonovaných živočichů a jaké konflikty tady existují v souvislosti s vyjednáváním o TTIPu. Druhá otázka. Eh, máme strategický rámec jak energetické unie, eh, abychom do roku 2020 eh, jakým způsobem budeme po roce 2021 s ETS, se systémem emisních povolenek, no, protože to je teď dost sporné a jak hodnotíte možnost dosažení cílu 2020? Thank you. And now Mr. Jonas Omarie. Děkuji, pan Jonas Omarží. Monsieur le Président, merci. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, Pokusím se jít velice rychle. Děkuji vám za vaše úvodní slova, eh, že trva, protože trvalá udržitelnost by měla prostupovat všemi politikami. Jakým způsobem jednat, abychom měli lepší legislativu? To je jistě dobrý přístup. Ale Eh, trvalá držitelnost souvisí také s právy a určitá práva souvisí s ochranou. Já mám tak trochu obavy, že orientace, ke které dochází, mm, mm, eh, tady eh, bude znamenat dobývání nových práv v situaci, kdy jednotlivé státy tak trochu povolují v ekologických záležitostech. Druhá otázka se týká biodiverzity či biorozmanitosti. Dnes se nacházíme v situaci, eh, eh, která eh, nás vlastně nutí k tomu, abychom otázky pojednávali komplexně. V současné době máme co dočinění s mizením druhů. A Třetí poznámka se týká oceánu. Máme také ekonomiku e, oceánu a to je nové pole, které může skýtat šance pro hospodářský růst, výzkum, vývoj a proto, aby Evropská unie e, mohla si udržet náskok nad jinými e, mocnostmi světa. A to by mělo být zejména otázkou článku, eh, pardon, státu, kteří disponují maritimní politikou a neměla by to dělat také Evropská unie. Děkuji a neď pan Branen. Děkuji. Když uh, máme devět měsíců před jednání o, o klimatických změnách v Paříži a klimatické změny jsou největší hrozbou pro lidstvo, pokud ekonomi, Evropská unie má dosáhnout ekonomického ke mm, záchrany na úkor destrukce životního prostředí, tak by to bylo Pirhovo vítězství. Um, co se mm, týče uh, konstatování filozofa Francise Bacona, pokud máme dosáhnout i nikdy nedosažených výsledků, musíme použít metody, které se, o které se nikdy nikdo nepokušil. To Takto se v 16. století vyjadřovalo tedy um, nové myšlení. Má, máte nějaké takové nové myšlenky a pokud ano, můžete nás mm, osvětlit, jakou, jakou mají formu? A nyní máte slovo. Děkuji za všechny otázky. Nejsem si jistý, zda eh, jsem schopen skutečně za tu dobu, co na to mám eh, na ně odpovědět, ale pokusím se. Mm, pan tam má pravdu, je tady velký problém úniku materiálů mimo Evropskou unii. Tady je také mm, závažný problém v tom, že ne všechny členské státy mají stejný právní rámec, které by, který by tomu bránil. Například jsem mluvil s eh, francouzskými eh, podnikateli, kteří se mm, věnují um, zpracování šrotu. Ve Francii je povinné, aby všechny transakce byly eh, ne, ne bezhotovostní, tedy že bankovní transfery. To neplatí, ale v zemích, jako je Belgie například, Německo nebo Nizozemí, kde je možné mm, platit hotově. Pokud platíte hotově, víme, jak funguje obchodování se šrotem, je Velice obtížné administrativně uzavřít všechny unikové cesty. Není to ilegální, je to legální, ale jeden příklad, jak rozdíl v národní implementaci mají dopady na riziko úniku, například toho um, mm, šrotu. Když mluvím s malými středními podnikateli v členských zemích, tak e, zjišťuji věci, kde se pak ptám, zda bychom měli na evropské úrovni s tím něco dělat nebo ne. Takže já mohu říct, že to skutečně je věc, kterou sledujeme. Mm, co se týče ovoce mm, v školách, to je oblíbené téma. Komise to posuzuje, Eh, musíme vás opravit. Stávající situace není konformní s eh, zprávou účetního, mm, tedy, tedy účetního dvora. Je tady problém subsidiarity, to revidováno, pokud to má být tedy v souladu s účetním dvorem, je třeba to revidovat, musíme to znovu posoudit, za to je v souladu s udržitelností. Myslím, že je tady, tady vážná otázka, zda by to mělo být úkolem Evropské unie poskytovat ovoce nebo ve školách. Komise si je vědoma názoru Evropského parlamentu a Eh, komisař eh, eh, ve svém hodnocení to vezme v úvahu. Dále úroveň ta, mm, pardon, přejdu k další otázce. A pan kolega také odešel, a takže to, tak to se to odpovídá snadno. Um, Eh, co se týče um, živé přírody, živočichů a trestných činů, tady musím odpovědět písemně, já opravdu nemám ty znalosti, abych vám mohl odpovědět na místě. ITS. Já jsem si vědom svých své odpovědnosti, děkuji za připomínku, musím posoudit, zda je to akceptovatelné. To bude možné až ke konci jednání. Mm, víte, jaké možnosti komise sleduje, posuzuje. E, pokusíme se, e, bude potřeba důkladné analýzy o tom, zda je to nutné. Pokud ano, tak jak. Myslím, že některé ty obavy jsou odůvodněné. Pokud někdo mm, nahlas tvrdí, že ISDS bude koncem demokracie, tak to je trošičku přehnané, vzhledem k tomu, že je, jsou stovky takovýchto systémů v celém světě. Možná to není dokonalé řešení, možná by to měl dělat mm, Mezinárodní soud, ale každopádně to pečlivě zvážíme také. Vím, že vy a mnozí další již ehm, dospěli k nějakým závěrům. To je vždy tedy rozpor. Ehm, my to máme podrobně posuzovat, ale oni sami už to mají jasno, takže mm, to je vždy trošku problém. Přesto to budeme pečlivě zvažovat a vyvodíme závěry. Je pravda, že musíme lépe implementovat existující legislativu, budeme se muset mm, podívat na možnosti eh, řízení mm, proti tomu, pokud tomu tak není. Není to jenom ale v oblasti životního prostředí, je to celá škála mm, od implementačních problémů, které třeba řešit. Přístup ke spravedlnosti, eh, mm, pracující. My chceme, aby vše bylo konsistentní s prioritami komise a, a principy lepší regulace. Nemohu spekulovat, co se týče načasování iniciativ, ale pracujeme na tom, už jsem řekl, že v biodiverzitě odpovím písemně, už to padlo v prvním kole otázek, dovolte, abych se k tomu eh, vrátil. A Mm, dále balíček vzduší, ten nebyl stažen. Tady bych chtěl se vyhnout nedorozumění. My eh, zvažujeme změny, možné po změně mm, po prvním čtení parlamentu. Už o tom jsem mluvil již se zpravodají a s jinými výbory, takže aby tady nedošlo k nedorozumění. Na Pan Florence se ptal, co děláme teď. Já chci říci, že budu velice opatrný, že budeme velice opatrní, když předložíme nový návrh třeba k té eh, oběhové ekonomice, aby mm, skutečně dosahoval standardů, které jsem slíbil vám, Evropskému parlamentu a obecně a proto ne, nebudu oznamovat nějaké části toho, ale chci to udělat najednou, ne po částech. I když to svádí někdy. Transparent, registr transparentnosti. Chceme se dohodnout s Evropským parlamentem o povinném registru transparentnosti kontaktů komise již e, pokročila, není to konec diskusí. Já bych vítal a mm, to, kdyby Evropský parlament postupoval stejně, kdyby e, také poslanci měli plnou transparentnost v tom, s kým se setkávají, s kým jednají, a aby ti, co vás kontaktují, měli povinnost se registrovat. To by zlepšilo transparentnost já jsem otevřený mm, tomu, těm možnostem, jak zlepšit tu situaci navzájem. A jsem také proto, abychom o tom jednali s radou. se týče habitatu, těch stanovišť, směrnice, um, revize nyní posuzujeme. Já nejsem pro snižování standardů, když se podívám na svoji zemi, ten nizozemí, tak mnoho problémů vzniklo proto, jak se to implementovalo na národní úrovni, když to mnozí ministr, nebo řada ministrů zemědělství nizozemských tedy popřela. Když se podíváte na rozdíl v tom, jak se v jednotlivých zemích ta směrnice implementovala, tak skutečně e, je zvláštní, proč v některých členských státech to vede k tolika problémům a v jiných ne. Mm, co se týče odpadů, jsme ambiciozní, balíček e, cyklické ekonomiky, tam, tam jsem plně e, odhodlán to dosáhnout. Chceme být připraveni, aby to se to časově shodovalo se zahájováním projektu Junkrově plánu. Vzhledem k entuziasmu, který existuje v eh, části společnosti a průmyslu, tak bych byl velice překvapen, kdyby některé projekty, které by měly nárok na privátní, tedy mm, veřejné soukromé partnerství, eh, tak tedy, aby mm, skutečně se tam dostali, aby eh, ta běhová ekonomika byla atraktivní oblastí pro investice v rámci Junkrova plánu. Pan Duncan hovořil o mm, offshore platformách, to není překvapení. Dám mu stejnou odpověď, jakou jsem mu už dal. Nebudu říkat, že bychom měli offshore dávat offshore, offshore mm, platformám jinou, mm, jiné podmínky než jiným, ale komise se na to podívá. Mám pocit, že pokud e, řeknete, že offshore je něco jiného, tak pak možná spalování e, by se přesunuli offshore a asi by to nepřispělo k udržitelnému rozvoji, obávám se. Pan Duncan ví, že odpověď dostane. K léčivům musím říci, že prostě nejsem schopen odpovědět v tuto chvíli. Musím odpovědět písemně. Já jsem se připravil na, mm, ne, nepřipravoval na uh, otázky na ceny léčiv, ale zajistím písemnou odpověď. Mm, cyklická ekonomika je důležitá pro růst a pracovní místa. Junckerův plán v kombinaci s tímto. Samozřejmě je tady problém, nebudu to eh, popírat s protiřečí, mm, protichůdnou legislativou. Mm, stačí strávit několik dnů v Evropském parlamentu a podívat se na to, jak různá jsou stanoviska v výboru pro životním prostředí, zemědělství, výboru pro zemědělství. Tak funguje náš politický systém a politická diverzita v Evropské unii. Komise by měla zajistit maximální úroveň konsistentnosti a přiznávám, že máme před sebou ještě dlouhou cestu. Podle mého názoru je to kon- dostatečně konsistentní, ale v každé demokratické společnosti bude určité vyvažování zájmů, hledání rovnováhy, to je vždy obtížné a já plně chápu to plně chápu, že v tomto výboru ta rovnováha bude mm, hleda, jiná než v jiných výborech. E, co se týče legislativy, tak směrnice je závazná, co se týče cílů, ponechává manevrovací prostor členským státům, e, co se týče metod, jaké chtějí použít na dosažení toho cíle. To je tedy podstata definice směrnice a to, to není, tady není, to není žádné rozvolňování. Pokud chcete být přesní, máte jednotnou eh, chcete jednotnou implementaci legislativy, tak nepoužijete směrnici, ale prostě nařízení. Děkuji vám a nemusíte eh, to pak transponovat do národní legislativy, ale to neznamená, že jste laxní. Pan Lan se zeptal, jaké cíle opustíme, neopustíme žádné cíle, zachováme si eh, své ambice, eh, vlastně 2020, udržitelné cíle a tak dále. A se to bude mm, projednávat na mezinárodní úrovni, nebude to snadné. Myslím, že Evropská unie by měla být nadále lídrem. Mm, naše, mm, naš postoj po roce 2015 je závisí na našich závazcích v integraci těch cílem 2020. Evropská unie by měla být schopna informovat o dosaženém pokroku. My jsme dobře stanovujeme nové cíle, ale měli bychom také být schopni eh, prezentovat dosažený pokrok. Klonování to neřeším tedy každý den, díky bohu, a tady musím odpovědět eh, později. Cíle 2020, biodiverzita, to jsem již řekl, eh, že dám písemnou odpověď. A na závěr Dovolte, abych zopakoval svoji ochotu pokračovat v dialogu s Envy. Je to pro mě velmi důležité. Já také chápu mm, tu mm, potřebu narušovat tedy ta sila nejen v i v parlamentu. Je tedy jedna strana, jeden členský stát, který chce vědět všechno o tom, jakým způsobem si komise mm, tedy mm, vyžadu, vyžádá e, vědecké poradenství. Padla otázka tedy a na toto téma mm, moje odpověď byla, že předseda tedy té frakce odpověděl, tak, jako, že udělá všechno, co bude v jeho silách a um, um, Odpověď byla, že komise tedy e, komise může zajistit nejlepší možnou e, vědecko, vědecké poradenství od kompetentních poradců. A my budeme, jakmile komise rozhodne jak, tak o tom budeme parlament informovat a tím končím své odpovědi. Grazie, viceprezidente Timmerman. Eh, un sincero grazie. Děkuji, pane místo předsedo Timmermanci. Jménem všech členů našeho výboru bych vám chtěl poděkovat nejen za to, že jste nám věnoval o něco více času a že jste dal najevo, že jste velice ochoten odpovědět na všechny naše otázky, ale zejména vám děkuji za to, jak detailně jste odpověděl na otázky většiny kolegů. Ne, ne, neodpověděl jste je unblock, odpověděl jste je jednu otázku po druhé, za což vám také velice děkuji. E, teď budeme mít na několik vteřin přestávku, aby pan předseda mohl odejít ze sálu, ale musíme ještě pokračovat se schůzí výboru, protože nám ještě na pořadu jednání zbývá několik bodů, které musíme projednat. Děkuji. Dear colleagues, vážení kolegové, začneme s druhou částí dnešního zasedání. Pokračujeme bodem 3, což jsou sdělení předsedy chci vám oznámit, že se bude konat meziparlamentní schůze s účastí národních parlamentů na e, téma od COP21 v Paříži do roku 2050 cestovní mapa směrem k inovativní nízkouhlíkové a zdrojově efektivní Evropě a bude se konat v pondělí 30. března odpoledne a po ní bude následovat koktejl. Všichni poslanci Envy jsou srdečně zváni na tuto schůzi. Dále je tu eh, bod 4. Eh, chtěl bych oznámit, eh, že doporučení koordinátoru z 24. února bylo, byla elektronicky rozeslána. Pokud nikdo nevznese námitku, budou považovány za schválené. Dále tu máme bod 5, což je zpráva o probíhajících meziinstitucionálních vyjednáváních. Chtěl bych oznámit poslancům výboru eh, situaci v trialogu o nových potravinách. První trialog se konal 26.2. a podle strategie definované na předpravném schůzi jsme diskutovali o hlavních eh, zbývajících nedořešených otázkách, zejména o klonech, eh, nanomateriálech, aktech přenesené pravomaci, principu předběžné opatrnosti a také integraci odkazu na životní prostředí a také na novou kategorii potravin získaných z e, buněčných kultur. Bylo identifikováno několik kompromisných řešení, zejména pokud jde o tu e, předběžnou e, opatrnost a pokud jde o kvalitu životního prostředí a také dobré životní podmínky zvířat a etické otázky. Vznikla tedy předběžná dohoda u většiny těch nedořešených politických otázek, ale u klonů a u balíčku o aktech předesené pravomoci bude ještě zapotřebí hlubší analýza. Je zapotřebí podniknout další kroky, abychom umožnili eh, na dalším, to, abychom na dalším trialogu na konci března schválili konečné politické rozhodnutí. A nyní musíme projednat ještě bod 6, což je e, stanovisko o e, zelené iniciativě pro zaměstnanost, uvolnění potenciálu zelené ekonomiky pro tvorbu pracovních míst. Já dám slovo rovnou paní zpravodajce Evi. Děkuji vám, děkuji pane předsedo. Ano, to je vlastně první úvod pro konstatování toho, že zelené pracovní příležitosti eh, a jejich vytváření není samo o sobě pouze cílem či účelem. Je to takzvaně kolaterální záležitost, eh, když se politika eh, spojí v oblasti ekologie a sociálních záležitostí. Byly vytvořen, byla vytvořena jasná pravidla, máme tady ctižádostivé cíle, odpovídající nástroje, hmm. Hmm, jsou tady uvedeny sankce pro trestání hmm, eh, chování nešetrné k životnímu prostředí. Eurobarometru jsme si také přečetli, že podniky, zejména malé a středně, velké podniky, podni, středně velké podniky rády investují mm, právě v oblasti zelených pracovních příležitostí nelze dobře skloubit ekonomické, ekologické, sociální sítě. Chceme také nakládat úsporně s energií a jsme pro oběhovou ekonomiku. V níž materiál je získáván z oddělených, z vytříděných odpadů. Avšak potřebujeme také odpovídající finanční a správně technické prostředky, abychom mohli těchto cílů dosáhnout hmm, myslíme si, že také definice energetické účinnosti a by mohla pomoci k udělování certifikátu stejně tak, jako se to děje v ESCO, což je zvláštní nástroj pro veřejnou zprávu, ale tyto nástroje nemohou být eh, dostatečně aktivní, protože nejsou splněny všechny požadavky. Ve Lze tady poskytovat úvěry úrokově výhodné eh, pro eh, konkrétní projekty zaobírající se využíváním nových druhů energií, jako například fotovoltaiky. Záležitosti, které nejsou pokryty ETS, i tady eh, můžeme očekávat pozitivní výsledky a musíme konstatovat, že i rozvoj zelených služeb předpokládá, aby docházelo k odpovídajícímu profesionálnímu dální, dalšímu vzdělávání v těchto oblastech. Běhová ekonomika se musí také opírat o odpovídající systém a pro dosažení cílu je třeba používat více recyklovaného materiálu a méně surovin. No, to znamená, potřebujeme více recyklace, Eh, a jejího využívání. Už zavádíme eh, vyměňování eh, osvědčených postupů a je potřeba, abychom v tuto výměnu ještě zintenzivnili. Stejně tak je důležitý i výzkum a pozdější aplikace výzkumu v praxi. Pro možnost oblasti podpory zelených pracovních příležitostí je třeba odpovídajícím způsobem také využívat státních subvencí. Potom tady máme speciální nálepku, která se využívá. To všechno je důležité pro vytvoření vhodných trhů pro vytváření a využívání této ekologické přidané hodnoty. Co se týče ekologických dopadů a spotřebních daních, tady je třeba zvolit naprosto inovativní postupy. Ecolabels by se měly postarat o to, aby i na straně veřejné zprávy se použí, se více aplikovala tato green economy, to znamená, že členské státy by se měly snažit eh, o to, aby to, co bude označeno tou nálepkou e-label, bylo také odpovídajícím způsobem propagováno, podporováno a aby si podniky eh, osvojovaly eh, zavádění takových výrobků, které budou označeny tím eco-labelem. E, jedna miliarda bude moci být vydávána do nové kvalifikace či rekvalifikace, což by zlepšilo situaci na pracovním trhu a mohlo by to, um, zdá se, eh, umožnit vytvoření 17 až 20 tisíc pracovních příležitostí. Ale není možné se soustředit pouze na velké projekty. Právě ty menší umožní větší zaměstnanost Musíme být aktivní v této oblasti a pro vytváření zelených pracovních příležitostí eh, nám poslouží výměna eh, osvědčených postupů a eh, různých způsobů motivování. Dnes jsme si vyslechli od pana místopředsedy Timmermance, že stávající legislativa nebývá dostatečným způsobem využívána členskými státy. Komise například odhaduje, že odpadové hospodářství by mohlo vytvořit 400 tisíc nových pracovních příležitostí a že teď byla tato odpadová legislativa stažena znamená, že teď prostě nevznikne 180 tisíc pracovních příležitostí. A já jsem samozřejmě e, e, ráda, když mě kolegové dají další podněty. Děkuji, pan Andrulaky. Děkuji. Nejprve bych rád poděkoval paní zpravodajce za vynikající stanovisko, které připravila, které se stalo dobrým základem, které, který můžeme doplňovat. Zelená ekonomika skýtá možnosti pro vytváření nových pracovních příležitostí. Z toho vycházíme. Už jsme rovněž mohli konstatovat, že zelená pracovní místa jsou trvale udržitelná obstojí ve zkouškách času a proto bychom se měli snažit jich vytvářet co nejvíce. My se domníváme, podařili se nám to, jistě budeme moci již několik tisíc pracovních příležitostí v nejbližší době v, etvoři, v Evropě vytvořit. Ve stanovisku samém se praví, že v současné době vlastně přicházíme o 180 tisíc pracovních příležitostí tím, že nesázíme na zelenou ekonomiku a proto musíme bezpodmínečně zachovat ve stanovisku ty odstavce, eh, nebo je zdůraznit, které ještě dostatečně zdůrazněny nebyly. My se domníváme, že zejména v takovém sektoru, jako je stavebnictví. To jsou sektory, kde by mohly vzniknout dodatečné pracovní příležitosti a tady se toho ještě neudalo dostatek. Hmm. Jak řečeno, je třeba vytvářet nové pracovní příležitosti a proto je třeba nasadit všechny nástroje, které máme v Evropské unii k dispozici. Například nový fond pro strategické investice je třeba aktivovat. Musíme eh, se rovněž postarat o to, abychom podporovali hospodářství s nízkými emisemi CO2. Proto jsme předložili pozměňovací návrh, kde mm, se obracíme na Evropskou komisi s žádostí eh, snižovat CO2 zejména s ohledem na cíl roku 2020. A potom jsme také navrhli, aby daňová legislativa nezatížila příliš normálního spotřebitele. Máme radost z tohoto návrhu a doufáme, že i ostatní kolegové na ně mají velký zájem. Mr. Chairman, thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, skupina ECR v podstatě vítá tuto zprávu, eh, je v ní mnoho hodnotného. Chtěli, chtěl bych ovšem říct několik obecných věcí. Za prvé myslím si, že dostatečně nezohledňuje pokrok, kterého, kterého už jsme dosáhli v celé řadě sektorů, eh, jako je automobilový průmysl, chemický průmysl a další. Je podle mě důležité také konstatovat, co už jsme udělali a udělat z toho platformu pro to, co ještě může vzniknout a pro kurvu eh, osvědčených postupů. Eh, musíme si také uvědomit některé problémy, kterých jsme byli svědky v eh, oblasti ETS e a zejména potom úniku uhlíku. My se sice neschodneme na definici tohoto pojmu, ale uvědomujeme si všichni, že je tady riziko. A pokud se nespojíme, tak budeme trpět jak v Evropské unii, tak ve Spojeném království riziky, které můžou postihnout náš průmysl. To si musíme uvědomovat, když hovoříme o podobných iniciativách. Pak je tu několik konkrétních problémů, které bychom měli řešit a e, jeden z nich e, je e, ta daňová politika, která zůstává i nadále v kompetenci členských států. Takže když se tady hovoří o e, celoevropské harmonizaci daní, tak to nebudeme moci podpořit. To už e, jaksi nespadá do e, rozsahu působnosti této iniciativy. Členské státy by měly mít flexibilitu k tomu, aby vytvořili své vlastní přístupy v oblasti nízkouhlíkového průmyslu a my bychom to neměli podkopávat tam, kde je k dispozici nejmenší nejmenší společný jmenovatel. Celkově ale myslím, že e, dohujeme pokroku a e, že e, je v této zprávě mnoho toho, co se dá doporučit. V tuto chvíli se musíme pohnout z situace, kdy mnoho průmyslových sektorů spíše patří minulosti a musíme se posunout do budoucna. Pokud přesuneme daňovou zátěž z práce na spotřebu, tak velice přispějeme ke zdárnému cíli. Děkuji, paní Bilder. Mimo mikrofon. Eh, já bych také chtěla poděkovat paní zpravodajce za tuto zprávu, která pádně argumentuje pro nutnost eh, eh, nových zelených pracovních míst a také pro nutnost akce na evropské úrovni. Zpravodajka zdůrazňuje to, že pokud plně implementujeme evropskou legislativu, budeme moci vytvořit více zelených pracovních míst v Evropské unii a já s ní souhlasím. Zpráva odkazuje na různé legislativní akty, jako je e, oběhové hospodářství a e, cíle energetické účinnosti. A je důležité, aby komise co nejdříve připravila návrh, který by byl co nejambicioznější. Ale přestože tyto návrhy jsou důležité, nestačí. Podle EEA a její zprávy z minulého týdne Evropa potřebuje dělat více, pokud chce naplnit e, environmentální cíle roku 2050. Musíme se blíže posunout zelené ekonomice rychle a to rychle. Například 600 až 650 tisíc eh, čistých eh, pracovních míst by se dalo vygenerovat do roku 2030 v dopravním sektoru prostřednictvím přísnějších emisních limitů a opatřením na podporu elektrické dopravy. Eh, kvalita ovzduší také souvisí s vytápěním, kde je potřeba mnoho nového vybavení a balíček oběhového hospodářství bude také vyžadovat nové kvalifikace a nové příle, vytvoří nové příležitosti k práci v Evropské unii. Je potřeba neustále opakovat, že ochrana životního prostředí je důležitá pro pracovní místa a musíme zajistit, aby eh, Junckerův investiční plán 315 eh, miliard euro v příštích třetí letech eh, plynul také do zelených investic a e, přispíval k zelenější ekonomice. A zejména se musíme postarat o to, aby, e, jaké, e, aby jakékoliv čerpání z fondu Horizontu 2020 šly na inovaci, která by také tvořila pracovní místa. Pan předseda Juncker nehovoří pouze o pracovních místech, ale o zelených a udržitelných pracovních místech. Národní akce a koordinace jsou také důležité, protože až 1,5 milionu dalších pracovních míst míst lze vytvořit do roku 2020, pokud vlády využijí příjmy z, daňů, z daní za CO2 a z dražby emisních povolenek na snížení pracovních nákladů. E, ještě jednou děkuji zpravodajce za její práci a těším se na e, další spolupráci. Děkuji vám. Děkuji paní Konečná. Bych také chtěla poděkovat paní zpravodajce za její práci. Myslím si, že řada těch věcí už byla řečena před řečníky a vzhledem k hodině to nechci dále, eh, dále protahovat eh, tuhle tu debatu. Nicméně eh, chtěla bych říct, že si musíme uvědomit také jednu věc a to to, že to, že to napíšeme na papír tady v Bruselu, neznamená, že to vůbec bude implementováno v členských státech. Mi tam tak trošku chybí ta vazba na to, aby ty členské státy si to vzali za své. A to si myslím, že je základ pro to, aby se nám podařilo vypracovat a vytvořit nová zelená místa, protože bez toho, aby to ty členské státy uchopily a aby opravdu sdílely naše hodnoty a myšlenky, které jsou bez pochyby v tom dokumentu správné, tak prostě neuděláme vůbec nic, než to, že budeme mít opět něco na papíře. Takže eh, a protože tak jak jsem ty dokumenty měla možnost číst, tak to bude velmi náročné pro členské státy. Eh, myslím si, že by v tomto jsme měli ještě více eh, nastínit nějaké směry, eh, kam to vést, ty cíle a zároveň najít tu finanční podporu. Já se omlouvám, ale my tady Junkrův balíček považujeme za něco, z čeho bude prostě financováno v následujících pěti letech úplně všechno. Od energetické unie přes zelená pracovní místa, přes, eh, já nevím, odpadový balíček. Uvědomme si, že ten Junckerův balíček je jakýsi spekulativní za prvé a za druhé, že rozhodně nebude na toto stačit. To znamená, financování těch zelených pracovních a udržitelných zelených pracovních míst bude v rukou členských států, případně podniků. A my bychom jim měli říct, jakým způsobem a kde ty peníze možná jsou schopni najít, nebo alespoň, jakou přidanou hodnotu to přinese do budoucna a proč je důležité to toto, toto realizovat. Takže já bych eh, jediné, na co bych v tomto upozornila, je to, že si myslím, že eh, bychom měli daleko víc se zmiňovat a spolupracovat s členskými státy. Druhá věc, na kterou bych chtěla upozornit a ze kterou si zatím nejsem úplně jistá, zda jsme ochotní takto silně podpořit, je ten silný zásah do daňového systému členských zemí. Tam si myslím, že eh, to bude velký problém. Obecně do daňových systémů si členské státy velmi nerady nechávají zasahovat a tak, jak je to dnes připraveno, tak je to natolik nekonkrétní a vlastně se ukazuje, že pro řadu členských států absolutně nezajímavé, že se domnívám, že jakékoliv eh, zobecnění tohoto přístupu by mohlo být spíše na škodu věci. Děkuji, ale jinak děkuji za, za jistě podnětnou zprávu, na které budu velmi ráda dále spolupracovat. Mr. Schleck. Děkuji, pan Škrlec. Mm, Zelené na pracovní místo jsou součástí transformačního procesu, který EU iniciovala. Je to také garance rozvoje udržitelné ekonomiky v ekonomickém cyklu. Já vítám tuto zprávu a chci se zaměřit na tři body. Za prvé je důležité zdůraznit, že mm, cyklická ekonomická je významná pro Evropskou unii. Chci vidět eh, ambicioznější balíček opatření do konce tohoto roku. Eh, jsme stále více závislí na surovinách a to ohrozuje, ohrožuje stabilitu evropské ekonomiky. Můžeme dosáhnout stability pomocí rámce, který obsahuje kombinaci regulačních administrativních veřejných politik. Potřebujeme jasné cíle, musí být závazné, dlouhodobé, abychom podporovali investice a efektivitu. Toto všechno povede k transformaci evropské ekonomiky, která se stane odolnější globálním vlivům. Také udržitelné, zelené pracovní místa jsou e, klíčovým bodem transformace investice do budoucnosti. Děkuji. Nevím, zda paní Evy si přeje slovo. Jenom bych chtěla poděkovat kolegům a zdůraznila bych, jak je důležité vyslat pozitivní signály, aby došlo ke změně, protože pokud se nám to nepodaří, bude velice těžké dosáhnout úspěchu. Je třeba pracovat i na otázkách fiskální harmonizace abychom uvažovali skutečně o Evropě oběhovým hospodářstvím. Děkuji všem kolegům, těším se na další spolupráci, abychom díky vašim příspěvkům tento text vylepšili. Harmonogram je 17. března 12 hodin e, lhůta pro pozměňovací Eh, návrhy, čítal jsem hlasování ve výboru 28. května, v hlavním výboru v červenci v plénu. Nemáme žádný další bod programu, takže dnešní schůzi tímto končím.